Bosoť na místo pana ide eh, Podle eh, článku 7 odstavec 1 k eh, přímým, o přímých volbách v Evropském parlamentu, stejně tak jako podle jednacího řádu, parlament schvaluje zvolení obou dam z účinnosti k danému datu. Já vítám obě kolegyně a připomínám, že mají plná práva účastnit se zasedání parlamentu a jeho orgánů za předpokladu, že písemně prohlásí, že nevykonávají žádnou funkci, která eh, je ve střetu eh, s eh, působením jako poslanci.